v češtině. Dnešního denního zasedání bude předložen parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání. Pokud nejsou žádné námitky, usnesení přijatá na dnešním zasedání budou ihned předána příjemcům a orgánům, které jsou v nich jmenovány. So colleagues, today's session is closed. Um, Wish you Uzavírám eh, dnešní zasedání, přeji vám šťastnou cestu domů a děkuji za spolupráci. A to se týká i našich eh, tlumočníků.